Zasedání pokračuje zápis včerejšího zasedání a přijaté texty, texty jsou k dispozici. Námitky? Žádné. Tím je zápis ze včerejšího zasedání schválen. Od Rady jsme dostali stanovisko v prvním čtení, včetně zdůvodnění a stanovisko komise.